Dear colleagues, Vážení kolegové, domnívám se, že můžeme znovu zahájit. A chtěl bych vyzvat všechny členy výboru, aby si připravili hlasovací kartičky a tudíž byli připraveni na hlasování. První bod eh, dnes je hlasování o konferenci OSN o změně klimatu v roce 2014 eh, Lima, Peru. Máme naše usnesení a domnívám se, že můžeme začít. Pozměňovací návrh dva, ne, nejprve 9.1. Je to odstavec 1 a 9, e, pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 20. Pozměňovací návrh 20. Pro, proti, zdrželi se, přijato. 23. Pro, Proti? Zdrželi se? Přijato. Tak to zkontrolujeme. Zahajuji hlasování. Je to elektronické hlasování. Il voto è chiuso. Ještě nekončím hlasování tedy. Teď končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 24 pro, proti, zdrželi se, přijat. 25 pro, proti, zdrželi se, přijat. 26 pro, Proti? Zdrželi se? Přijat. 29 pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Devět devět. Pro, proti, zdrželi se, přijat. 28 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 29 pro, proti, zdrželi se, přijat. Pozměňovací návrh 30 pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. DV22 pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. 31 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnut. 32 pro. Třicet dva by odpadl, kdybychom přijali 31. A my jsme nepřijali 31, proto hlasujeme o 32. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnout. 33 pro. Proti.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 Přijat. 9.5. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. Zkontrolujeme to elektronicky. Zahajuji hlasování. SAD má o jednoho hlasujícího navíc. Musíte vytáhnout kartičku. A už je to v pořádku. Končím hlasování. Přijat. Třicet sedm je stažen. Třicet osm. Pro. Proti zdrželi se přijat. 40 pro, proti, zdrželi se přijat. 42 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 43 pro, Proti? Zdrželi se přijat. De, eh, dva. Pro? Proti? Zdrželi se? zamítnout. 44. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. 45 pro? Proti. Zdrželi se. Zkontrolujeme to elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. 46. Pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnut. 47. Pro. Proti. Zdrželi se. Myslím, že je to přijato, ale zkontrolujeme to elektronicky. Kontrolujeme 47. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 48. Pro. Proti zdrželi se přijat. 9-3 pro, proti, zdrželi se přijat. 49 pro, proti, zdrželi se přijat. 51 pro, Proti? Zdrželi se? Přijat. 52. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. 53. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. 56. Pro?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 Proti? Zdrželi se? Přijat. 60. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. 61. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. 62. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. 63. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. 64. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. 9.15 pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. 66 pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. 67. Kde pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Zkontrolujeme to elektronicky. Zahajuji hlasování. SAD má opět o jednoho člena víc. OK. Končím hlasování. Přijat. DV17 pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. 68 pro. Proti zdrželi se přijat. 9.19 pro, proti, zdrželi se přijat. 9.4 pro, proti, zdrželi se přijat. 69 pro, proti, zdrželi se přijat. Přijat. 70. Hlasujeme jen o druhé části. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijata. 112. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. 90. Pro? Proti? Zdrželi se přijat. 9.16. Pro? Proti? Zdrželi se? Podle mne je to zamítnuto, raději to zkontrolujeme. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali? Končím hlasování. Zamítnut. Jdeme šest. Pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnut. 71. Pro? Proti? Zdrželi se přijat. 72. Pro? Proti? Zdrželi se přijat. 9.18. Pro? Proti? Zdrželi se. Ověříme to elektronicky. Prosím, zvrejte lépe ruce, ať vás vidím. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali? Končím hlasování. Zamítnut. 75. Pro. Proti zdrželi se zamítnut. 76. Pro, proti, zdrželi se přijat. 78. Pro, proti, zdrželi se. Ověříme to. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali, končím hlasování. Přijat. DV 11 pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. 74 pro. Proti. strželi se. Přijat. 73 pro. Proti. strželi se. Přijat. 921 pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. 80. Pro. Proti. Zdrželi se přijat. 81. Pro. Proti. Zdrželi se přijat. 9.12. Pro. Proti. Zdrželi se přijat. 82. Pro Proti? Zdrželi se? Přijat. DV7 pro? Proti? Zdrželi se? zamítnout. 84 pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. 86 pro? Proti? Strželi se? Já bych řekl, že to zamítnuto raději to zkontrolujeme. Zahajuji hlasování. Avete votato tutti? Il voto è chiuso. Všichni hlasovali, končím hlasování. Zamítnut. 87. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. 88 pro. Proti? Zdrželi se? Zamítnut. 89 pro. Proti? Zdrželi se? Přijat. 90 pro. Proti? Zdrželi se. Přijat. 98 pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. 92 pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. 93 pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. 94 pro Proti? Zdrželi se? Přijat. 95. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. 96. Hlasujeme jen o druhé části. Druhá část. Kdo je pro ní? Proti. Zdrželi se. Přijata. 97 pro, proti, zdrželi se, přijat. 101, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijat. 102 pro, proti, zdrželi se, přijat. 41 pro, proti, zdrželi se, přijat. 98 pro, proti, zdrželi se, přijat. 105 pro, proti, zdrželi se, přijat. 106 pro, proti, strželi se, přijat. 104 pro, proti, strželi se, přijat. 109 pro, proti, strželi se, přijat. 110 pro, proti, strželi se, přijat. 111 pro, proti, strželi se, přijat. 113 pro, proti, strželi se, přijat. 114 pro, Proti? Zdrželi se? Přijet. 115. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. 107 pro, proti, zdrželi se, přijat. 116 pro, proti, strželi se, zamítnut. 117 pro, proti, strželi se, zamítnut. 118 pro, Proti? Zdrželi se přijat. 119 pro. Proti? Zdrželi se přijat. 120 pro. Proti? Zdrželi se zamítnout. Přejdeme k dalším částem. Pozměňovací návrh jedna. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. Dva. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. Tři. Pro. Čtyři. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. Deve. číslo jedna, kdo je pro? Proti. Zdrželi se? Přijat. Pět. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se? Zamítnout. Šest. Pro. Proti. Zdrželi se? zamítnut. DV je, kdo je pro? Proti? Nezdrželi se. Přijat. Osm? Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. Devět. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. deset Pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Deve a Kdo je pro? Proti. Zdrželi se? Přijat. Deve b Pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. 9C. Pro. Proti. Zdrželi se zamítnout. 9D. Pro. Proti. Zdrželi se. Myslím, že to je přijato, ale raději to ověříme. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali? Končím hlasování. Přijat. Jedenáct pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Deve, N, pro, proti, Zdrželi se přijat. DVE, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. 13. Pro? Proti? Zdrželi se přijat. 14. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. 15. Kde pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. 16. Pro? Proti? Zdrželi se přijat. DVK. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, přijat. DVF pro, proti, zdrželi se, přijat. 17 pro, proti, zdrželi se, přijat. DVL pro, proti,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 pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. DVI. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. DVO. Bude pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. DVP. Pro Proti? Zdrželi se? Přijat. DVQ pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. DVR. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Nyní budeme elektronicky hlasovat o celém takto změněném usnesení. Zahajuji hlasování. Mi dai la Sì. Il voto avete votato tutti? Všichni hlasovali. Končím uh, hlasování. Usnesení je schváleno 56 hlasů pro, 2 proti a 9 se zdrželo. Nyní přejdeme a ještě blahopřeji samozřejmě všem, eh, kdo se přičinili o eh, vznik tohoto textu. Následující eh, bod na pořadu jednání je eh, hlasování o bodu 11. Diagnostické zdravotnické prostředky in vitro, rozhodnutí o zahájení interinstitucionálních jednání podle článku 73. Nevím, zda zpravodaj si k tomu přeje něco poznamenat, není tomu tak. Můžeme tedy přímo hlasovat. Chci jen připomenout, že se vyžaduje kvalifikovaná většina, to je 35 hlasů. Hlasujeme tedy pouze jednou ohledně zahájení vyjednávání a potvrzení vyjednavacího mandátu do prvního čtení pro negociační tým. Předseda výboru, zpravodaj, stínoví zpravodajové a zpravodaji IMKO za stanovisko IMKO. To bude vyjednavací tým. Zahajujeme hlasování. Avete votato tutti? Všichni hlasovali? Končím hlasování. To je silný mandát. Můžeme tedy přejít k následujícímu bodu. Bod číslo 12, v tomto případě se též jedná o negociační mandát pro zahájení interinstitucionálních jednání, nařízení o zdravotnických prostředcích. Opět se vyžaduje kvalifikovaná většina. Hlasujeme o zahájení interinstitucionálních jednání a ohledně mandátu první čtení. Tým předseda, zpravodaj, stínoví zpravodajové a navrhovatele stanoviska ve výboru INKO. Přeje si k tomu něco říct eh, paní zpravodajka? Nikoli. Hlasujeme tedy elektronicky. Il voto Končím hlasování. Bod číslo 13. na pořadu jednání. Budeme hlasovat o schválení úmluvy o mezinárodním obchodu obchodoženými druhy volně žijících živočichů a v planě rostoucích rostlin CITES. Hlasujeme také jen jednou elektronicky. Zahajuji hlasování.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 Avete votato tutti o qualcuno? Všichni hlasovali nebo někdo zapomněl hlasovat? Máme 67 kar- karet hlasovacích, ale méně hlasů. Dobře, končím hlasování. Přijat. Děkujeme za eh, hlasování a do 16.30 přerušujeme zasedání, kde začne, kdy začne naše, eh, náš seminář o rezervě tržní stability.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 Uh, uh, Dámy a pánové, dobré odpoledne. Děkuji vám, že jste mezi nás zavítali. A prosil bych vás, abyste se usadili i v zadních lavicích, abychom mohli začít nestrácejíce cenné minuty, neboť máme toho na programu 10 odpoledne mnoho. Já vás tedy vítám jako zpravodaj Evropského parlamentu eh, k návrhu o eh, rezervě pro stabilitu trhu s povolenkami. Jak víte, eh, tento návrh pochází z 22. ledna letošního roku a je to součást širšího balíčku eh, z roku 2013, který se řídí politickými pokyny z Rady. Intenzivně jsme zde debatovali eh, systém ETS, e a samozřejmě nejenom zde v parlamentu, ale také v radě, v komisi spolu s občanskou společností. Vítáme práci, kterou nám předložila Evropská komise a mm, e, nyní tedy de facto řešíme e, přebytek povolenek, které, který momentálně v systému je. E, návrh komise odráží také požadavky vznesené parlamentem, to znamená odstranit strukturální vady systému povolenek a mohl fungovat svému původnímu významu a účelu. Rada 21. října eh, se vyjádřila, že potvrzuje to, že ETS zůstává eh, hlavní evropský nástroj dosahování eh, cílů pro snižování eh, emisí eh, skleníkových plenů, plynů v Evropské unie, včetně incentiv pro podniky, aby inovovali v tomto smyslu. Než tedy předložíme zprávu do tohoto výboru pro životní prostředí. Rozhodli jsme se, že povedeme dnešní debatu s řadou expertů a zainteresovaných stran. Jak víte, Výbor pro životní prostředí bude úzce spolupracovat s Výborem pro průmysl na tomto tématu a e, očekáváme, že hlasovat o to budeme ve výboru e, v e, únoru příštího roku. Antonio Tajani, který je zodpovědný za to téma ve výboru průmyslovém, se pro dnešek omlouvá a já předpokládám, že jste vzali na vědomí návrh jeho zprávy pro výbor průmyslový, tedy ITR, jak my říkáme. Já bych chtěl poděkovat politickému útvaru našeho parlamentu za podporu při eh, organizování dnešního slyšení. Eh, vítám všechny eh, ty, kteří se jako zainteresované strany účastní práce na tomto tématu a chtěl bych vyjádřit vděčnost svým kolegům a s tím výzpravodajům kolegovi Grötemu a Denknovi Eh, kteří eh, budou předsedat eh, pozdějším částem tohoto workshopu. A ještě bych chtěl říct, že dnes odpoledne se koná první zasedání nové Evropské komise a to znamená, že nový komisař příslušný pro životní eh, prostředí eh, zatím je na zasedání komise, ale v průběhu dnešního odpoledne se k nám eh, připojí. Tak a začneme tím, že dám slovo Hauke Hermann z Öko institutu. Eh, potom tedy v prvním eh, panelu s Matthiasem Grötem se eh, budeme soustředovat na aspekty tržní ceny a já vítám naše řečníky Markuse Ferdinanda, Luku Tašinyho a Andrej Marku. Čili toto bude první panel a druhý panel bude následovat pod vedením Ajena Dankna a Eh, Účastnit se ho budou Jason Anderson, Jesse Scott, Peter Boček a The Forrester. Eh, jak vidíte, eh, je to velice náročný program pro dnešní odpoledne a samozřejmě budeme chtít dát příležitost maximálnímu počtu poslanců, aby mohli klást otázky. A pak si musíme nechat čas také na odpovědi, čili já bych skutečně hned na začátku prosil všechny řečníky, aby eh, dodržovali čas. Já tady eh, zatím vítám jako první paní Hauke Hermann, eh, která je výzkumnou pracovnicí v Ökoinstitutu v Berlíně a zabývá se, zabývá se energetikou a průmyslem. Děkuji. Já bych chtěl eh, všechny přivítat na tomto eh, workshopu. Eh, dnes se budeme tedy zabývat otázkou stability trhu s povolenkami a já bych chtěl poděkovat organizátorům za to, že nás zde shromáždili do jedné místnosti, jak tedy zainteresované strany, tak experty. Jak asi víte, Evropská rada před dvěma týdny silně podpořila systém ETS. Samozřejmě, že její závěry nejsou tesány do kamene. Parlament má své vlastní pohledy na věc a e, my tedy e, doufáme, že e, to bude celkem zajímavá výměna názoru pro vás všechny. Já vám zde chci odprezentovat několik eh, parametrů. Na konci své prezentace eh, se tedy k tomu dostanu a zhrnu to. Ale eh, nejdříve se podíváme na historii, jak vlastně došlo k tomu přebytku povolenek. Tak tady máme Eh, znázorněno, jak to vypadalo s přebytečnými polenkami do roku 2020. My vidíme, že tedy eh, už eh, na leta 14 a 15 ten odklad vydávání povolenek, takzvané backloading, funguje. Nicméně vypadá to, že nám to těch 900 eh, milionů tun nevyřeší, eh, ale potřebujeme ještě další faktory. Takže eh, tak, aby zůstal víceméně stejný počet, tak to je tam vyjádřeno tou přerušovanou čarou a ta plná čára znázorňuje pokles o 1%. Toto je přebytek koncem roku 2013 kolem 2 milionů tun. A mělo by to vypadat tak, že tím backloadingem dospějeme ke snížení tohoto přebytku. Jsou tady různé scénáře, to je vyjádřeno těmi dvěma křivkami, ale na konci do roku 2019-2020 dojde opět k nárůstu přebytku, ale tady nemůžeme říci, kolik toho bude, možná nějak 1,4 eh, miliard eh, koncem roku 2020. No a eh, pak budeme mít nový systém od roku 2021. Tady budeme mít takový tunel, koridor, ve kterém by se měli my se pohybovat. A mm, pak zde máme opět zase přebytek, kde se počítá s tím, že eh, by se mohlo ubírat toho přebytku až 12% v případě, že tam bude a eh, pokud bude nedostatek, můžeme dát až 100 megatun navíc každý rok. Eh, tady budu mít tabulku s možnostmi, jak toho začít. Je možné tedy s tím začít dříve nebo později s tím novým systémem. Eh, možná bychom mohli eh, eh, začít kolem roku 2017, kde tam budou pouze asi 2 miliardy přebytu a potom je možné tedy přímo převést ty nadbytečné povolenky do systému MSR, toho nového systému. No a Eh, pak tady máme ještě jeden snímek a možné by bylo také postupně eh, měnit ten koridor, ve kterém by se měly emise eh, pohybovat. Takže mm, to by, tady asi bude tedy požádavek na to, aby abychom ho snižovali. Takže to je vlastně všecko. Já jsem tímto uvedl Eh, různé možnosti parametrů změny a eh, pak je, teď je možné diskutovat více do hloubky, jaké to bude mít dopady. Mnohokrát děkuji také za to, že jste dodržel eh, časový harmonogram, protože už jsme měli malé spoždění, začali jsme pozdě. A, takže teď bych chtěl vyzvat kolegu Matiase Grota, aby se chopil předsedání tomuto této části semináře. just said Uh, this man who was. This man who, who put Good. <coughs> So, auch von meiner Seite wünsche ich einen guten Tag und freue mich. Já vám také přeji eh, dobrý den a jsem velice rád, eh, že jste se v takto hojném počtu dostavili na workshop o rezervě tržní stability. Je to téma, eh, kterým se zabýváme eh, už dlouhou dobu. V minulém mandátu mm, jsme o tom, a já jsem to měl také na starosti eh, v podobě backloadingu, a to se nám podařilo parlamentem nějak protlačit. Trvalo to velice dlouho. Vždycky jsme říkali, že to chceme do Vánoc, ale nebylo jisté, do kterých Vánoc to zvládneme. Ale jak říkám, trvalo to dlouho Nicméně věděli jsme, že ten backloading, tím jsme si pouze koupili určitý čas a odložili skutečné řešení problému na později. Chceme, aby eh, obchod s emisemi, což je jádro evropské ekologické politiky, skutečně fungovalo. Chceme, abychom měli ostrý meč tedy silný instrument, eh, který bude fungovat a abychom tedy eh, ne, aby se nám to nerozpadlo do 28 separátních systémů řízení kontroly emisí. Víme, že ministři v našich zemích jsou velmi eh, kreativní, no a to je někdy dobře, někdy ne. Já bych vám nyní představil naše panelisty a jako první to bude Markus Ferdinand eh, a z Thomson Reuters a eh, budeme to mít eh, o dopadu MSR na ceny. Já se jmenuji Marcus Herdinand. Reuters. A Markus Ferdinand a jsem vedoucím analytičního oddělení Thomson Reuters a moje téma je dopad eh, tržní rezervy na cenu uhlíku a na přebytek. Tady jsou, můžou měnit různé parametry. Možná to vidíte nebo to nepřečtete, například eh, eh, datum začátku. Také tady máme eh, scénario backloadingu a jednotlivé limity a já vás tím provedu, respektive ukážu několik scénářů. Všechny ty scénáře E, vychází e, z cíle pro rok 2030 ohledně klimatu, o kterém hovořila Rada. Ovšem má málo času, tudíž nebudu moci zaběhnout do podrobností e, vytváření těchto modelů. Podíváme se teď nejprve na návrh komise. Na levé straně vidíme kumulovanou tržní bilanci, což je vývoj přebytku v čase a na pravé straně vidíme, co to znamená, jaké ceny nám vycházejí z modelu. Když se podíváme na tržní bilanci, tak backloading má jenom dočasný vliv, efekt na trh. Vede to k mírnému snížení přibytku, to se děje právě teď, ale až se znovu uvedou na trh ty povolenky, tak ten přebytek znovu stoupne na 3,3 gigatuny v roce 2020. A pak začne fungovat rezerva a zase nám začíná klesat přebytek a postupně se to stabilizuje kolem roku 2030. A e, v té šedé oblasti vidíme vývoj té tržní e, stabilizační rezervy, to by mělo být 1,3 miliard, eh, které by se stahly za tolik povolenky a pak poprvé v roce 2030 by se zase znovu uvedly. Když se podíváme na pár, no, tak vidíme, že cena uhlíku bude dělat zhruba 10 euro většinu času a náš model předpokládá mírnou nestabilitu ceny eh, kolem roku 2030, až se ty povolenky znovu vrátí na trh. Pokud jde o to, jak začne fungovat zůstává ta rezerva, to bude v roce 2021 a bude klesat strop a tudíž předpokládáme, že podstupně budou ceny eh, eh, se zvyšovat eh, až, a to, to tedy je v reálném vyjádření, v reálném vyjádření cen a vždy, vždycky to znamená, že se musíme zeptat, co ta rezerva dělá. Musíme simulovat její efekt a měli bychom se tedy podívat na scénář bez té rezervy. Čili když to hledám pryč, tak eh, teď se nám objevuje tady ta oranžová křivka a to je tedy ta šedá, to je eh, návrh komise a náš scénář je oranžové. Podíváme se na tržní balanci, kdyby se ne, nerealizovala rezerva, pak bychom viděli daleko větší a trvalejší přebytek. A jak vidíme zase vpravo, tak ceny by zůstaly na velice nízké hladině v roce 2020 a pak, což by spočívalo s tím, že by se tam už plně vrhly všechny ty zadržené povolenky a pak by začaly eh, zase ceny stoupat, protože ten eh, eh, eh, strop by se snížil. Čili vlastně by to podporovalo ty ceny asi 90 euro, to by bylo kolem roku 2021 až 2030. A pokud by se sem dala ta rezerva, tak by se to zmírnilo asi o 30-40%. Čili bez té rezervy ten přebytek by vytržel hodně dlouho do budoucna a odložili by se investice do nízkouhlíkových nových technologií. Eh, diskutovalo se o změně eh, parametrů a znamenalo by to potom význačné změny co do dopadu tohoto mechanismu. Čili já bych vám ukázala teď, co by se stalo, kdyby se začínalo s tou rezervou v roce 2018. Když se podíváme na levou stranu, tak vidíme, že nám padá, eh, klesá už v roce 2018 sem přebytek, ale také vidíme, že když se sem vrátí ty zadržené a backloadované eh, povolenky, tak by to eh, poškodilo schopnost rezervy okamžitě snížit ten přebytek. Podíváme se napravo, kde máme ceny, vidíme stejný efekt. Zase to stoupá už roku 2020, ale pak vzhledem k těm backloadovaným povolenkám, které se vrátí to zůstane na stejné úrovni zhruba a eh, jenom ten a ten počátek, poč, eh, to, to dřívější datum, to by se projevilo jenom částečně. Takže eh, návrat zadržovaných povolenek by vlastně znamenal, že by bylo možné převést ty povolenky přímo do rezervy. To je jedna možnost. Já vám teď ukážu takový scénář, kde vlastně už začínáme s převodem těch zadržených ne, ne, neprodaných povolenek eh, tržní bilance. Tady přebytek okamžitě, jak vidíte, klesá, když se eh, eh, aktivuje rezerva, protože backloading už do tohoto mechanismu nezasahuje. Jak vidíme napravo, takovýto návrh pravděpodobně by vedl k trajektorii postupné a zvýšení zvyšující se cen. Podíváme se na dopad měnících se parametrů, jako jsou e, rychlost stahování nebo stropy. Když například snížím tu rychlost stahování na 10%, z 10%, které navrhuje komise, nebo tu míru stahování, tak vidíme, že by to vedlo k mírnému, e, mírné změně té trajektorie. Týká se to jak rozvoji e, cen i tržní bilance. Nárůst rychlost oblasti stahování nebo míry stahování by mělo potom stejný efekt, nicméně v opačném směru. Teď ten strop z 40 to zvýším na 600, Eh, na, na jednu gigatonu, tak můžeme vidět, že náš model předpokládá eh, efekt eh, krátce před rokem 2030, čili zase nižší strop a, po opačný, a stejný efekt v opačném směru. A tady vlastně by ten efekt byl způsoben ničím stropem. To záleží na tom, jak brzy se ty povolenky zase vrátí na trh. Tudíž uzavřel bych takto. Zjistili jsme, že jsou tady alternativní konstrukce eh, rezervy, které mohou velmi ovlivnit, jak rychle se sníží přebytek, jaká eh, trajektorie bude u cen a jak velké snížení eh, to, hm, k jaké velkému snížení emisí to povede. Měnili jsme parametry, jako je míra eh, stahování povolenek nebo stropy a to má jenom malý vliv. Jsou tady dva dvě hlavní charakteristiky, které jsou nejdůležitější, aby to mělo nějaký dopad na bilanci i na cenu a to je eh, počáteční datu rezervy a to, jak se bude zacházet s těmi, nebo kdy se zpět zpětně uvedou ty zadržené povolenky. Děkuji moc krát, pane Ferdinande. A teď přecházíme k dalšímu řečníkovi na téma dopad rezervy na chování účastníků trhu a řečníkem bude Luka Tačíny z Grantamova výzkumného ústavu London School of Economics. Prosím, máte slovo. Grote. Um... Děkuji vám, pane Grote. Dobré odpoledne vám všem, já jsem Luka Taskýny a jsem výzkumným pracovníkem Ústavu eh, výzkumného Grantemova a LSU. Já dnes vás si uvést do kontextu trhu, neboli proč se pokoušíme, nebo jaký je cíl zavedení rezervy tržní stability v čem spočívá problém? Proč jsme tady všichni a proč diskutujeme o rezervě tržní stability? Jedná se o e, politiku a jedná se o nejistotu. E, my e, chceme vytvořit určitou politiku, volíme si tedy určitou kvótu Eh, či fixní eh, daň. A to má okamžitě své důsledky. Tyto důsledky spočívají v, toho, eh, v tom, že nemůžeme plně předpokládat, co se stane v budoucnosti, co nás bude v budoucnosti ovlivňovat. Například došlo k ekonomické recesi, a ta znamenala celou řadu obrovských událostí, které nebylo možné předpokládat a to e, snižovalo poptávku e, po e, povolenkách. Takže otázka je, jak předpokládat to, co není předpokládatelné, tedy ekonomické šoky anebo nové technologie. A nyní, jak můžeme toto všechno zhodnotit? Jak můžeme zhodnotit, zda systém bude fungovat? Podívejme se, jaký to bude mít výstup. Proskoumáme několik parametrů, o kterých právě hovořil Markus. Co si tedy myslíme, že by byl optimální výsledek? Optimální výsledek, kdybychom neměli žádnou nejistotu a měli kompletní informace. Můžeme tedy zjistit, jaká by byla optimální cesta, optimální směr, eh, co se týče podniků. Eh, víme, že podniky by snižovaly eh, svůj, svůj mm, svoje emise určitým způsobem, aby dosáhli optimálního výsledku. My jsme se toto všechno snažili eh, zmapovat, toto optimální snižování emisí. Jakým eh, způsobem eh, by, by to mohlo vypadat? Možná, že by to odpovídalo velkému přebytku v systému a e, tento velký přebytek systému by mohl být výsledkem e, dřívějšího snižování e, emisí, protože by se očekávalo, že bude dostatek povolenek v budoucnosti. Strop je fixní. A podívejme se nyní, jak by to, jak tedy vypadá toto mm, snižování v průběhu jednotlivých let. Na konci horizontu zde vidíte emise, množství emisí a vidíte, jakým způsobem lze realokovat eh, úsilí o snižování emisí a tedy eh, co potřebuje v obchodování s emisemi. Eh, ve skutečnosti ale podniky fungují za nejistých podmínek, nevědí, jak bude vypadat ekonomika a nebo budoucí politiky. A proto podniky se snaží tedy snižovat brzké snižování emisí a Eh, mm, snižovat více v dalších letech. A to my si nepřejeme, protože to není optimální řešení. To můžeme vidět eh, zde jako neoptimální eh, situaci v přebytku povolenek. Podívejme se, jak to vypadá za nejistoty a za rozsáhlých nepředpokladaných událostí. Co je tedy cílem eh, rezervy tržní stability a jeho zavedení? Chci znovu zopakovat, kdykoliv dojde k něčemu naprosto nepředpokladanému, k nějakému šoku v ekonomice anebo v mm, pokroku technologie, bude to znamenat eh, velikou změnu v poptávce po eh, povolenkách. A to bude znamenat následující změny. My se vám to pokusně předvést v následujících průsvitkách. Co tedy znamená brzké přijetí eh, rezervy tržní stability a jaká je úloha eh, rezervy tržní sta, eh, stability? Znamená to rozdělení, snižování emisí do jednotlivých let. Tady vidíme, jak to vypadá, když rezerva tržní stability je aplikována podle návrhu komise. Rezerva tržní stability u 3 po těch injekcích a potom všem, co indikoval Markus. De facto se takto vytváří nedostatek a tím se anticipuje již nyní e, nedostatek a tím se navyšuje snižování emisí. Eh, jak to vypadá eh, ohledně miliard tun, na, vidíte na tomto obrázku. Vidíte optimální výkon, který je eh, modrý a pak eh, neoptimální situaci, ta je značena červenou linkou a eh, černá linka označuje zavedení rezervy tržní stability v této. Prakticky Eh, napodobuje tu eh, červenou eh, křivku, ale o něco ji snižuje. Snažili jsme se takto zmapovat situaci a přiblížit situaci co možná nejlépe tomu optimálnímu výkonu, což by byly ty modré, modré sloupečky. Samozřejmě potřebujeme změnu přizpůsobení a proto potřebujeme reagovat na změny v technologii, na nové situace. Eh, může docházet k nepředvídatelným situacím a může se tedy stát, že politika, která byla optimální, již nebude optimální na základě těchto změn. Eh, rezerva tržní stability právě zmírňuje takovéto eh, změny takové, a můžeme díky ní anticipovat šoky a vyhýbat se nebo zminimalizovat tu neoptimálnost výsledků dosáhnout přitom eh, snižování emisí v daném období. Důležitým aspektem, který musíme zvažovat, o kterém hovořil již Markus, jsou ty eh, parametry rezervy tržní stability, neboli musíme vědět, jak přesně definovat rezervu tržní stability, jakým parametrům musí odpovídat rezerva tržní stability. Zejména jsem přesvědčen, že ten eh, práh eh, pro injekce musí být jasně stanoven tak, abychom zmiňovali eh, neoptimální výsledky a abychom sraným způsobem dodávali tyto povolenky do systému, abychom mm, anticipovali budoucí možný nedostatek povolenek. Děkuji vám mnohokrát, pane Taskýny. Další řečník je pan Andrej Marku který eh, vede Fórum pro obchodování s uhlíkem. Děkuji vám mnohokrát za pozvání. Já jsem eh, eh, předseda trhu pro Fóra pro obchodování s uhlíkem a já bych se chtěl podívat do budoucnosti a položit si otázky, které mohou být užitečné pro následující panel. Co se týče sdělení, eh, které je zapotřebí definovat, je Cílem ETS v EU je podporovat snižování emise plynů tak, aby to bylo cenově efektivní, ekonomicky efektivní a eh, současně, aby docházelo k dekarbonizaci do roku 2050. Máme jasné eh, limity stanovené, ale jde o to, abychom dosáhli současně efektivity, aby efektivita se nestrácela Další věc je takový, eh, že ETS je dezignováno tak, že se jedná o mm, eh, určitou, určitou tržní eh, představu. Je tu na jedné straně nabídka, na druhé poptávka. Je tu představa, že pokud klesne poptávka, klesne i nabídka. Je tu určitý Eh, systém aukcí a máme určité historické informace. Tento, eh, eh, tato přestava trhu by měla vést k tomu, že se vyřeší dlouhodobé problémy, že zde bude dlouhodobá snaha snižovat emise. O tom hovořil již Luca Taschini. Cena nere- nereflektuje nedostatky Eh, z mnoha důvodů. Na jedné straně už je to ten samotná, samotný charakter tohoto trhu. Je to mladý trh také, to je zapotřebí mít na paměti. A nejedná se o běžný komoditní trh. A navíc je tu eh, krátkodobý pohled na dlouhodobý problém. Jinými slovy, krátkodobý pohled neposkytuje rámec k tomu, abychom přemýšleli o tom, co bude eh, eh, důležité eh, pro výdaje v dlouhodobém horizontu. A pak je to otázka právní. Závaznosti potřebuje mechanismus, který by spojil ten dlouhodo, tu dlouhodobou a krátkodobou perspektivu tak, abychom přešli tomu, že krátkodobý pohled zničí důvěru v ETS. A co se týče rezervy tržní stability, která je tedy e, e, cílem tak, abychom vyřešili problém. Chceme zavést flexibilitu pro e, aukce v ETS. A ta druhá část, která není řešena zavedením rezervy tržní stability, tak Eh, ta vyplývá z historických eh, základů. To, o čem hovořil Markus Ferdinand, a já bych na to chtěl navázat, znamená to, že eh, rezerva tržní stability má řešit problém. My ale zcela jasně vidíme, že je to rozdíl mezi situací, když nemáme tedy rezervu tržní stability a máme rezervu tržní stability. To scénáře jsme viděli. Ale nebude tímto změněn svět. Proč? Když se podíváme na přebytek na trhu nebo eh, do, eh, to, co máme nyní na trhu, tak vidíme, že do roku 2030 tam má být 800 tisíc a to znamená, že v roce 2030, 2050 eh, je to určitý rozdíl, ale neměl by to být zásadní pro důvěryhodnost a životaschopnost ETS. Individuální variace, tak jak jsou navrženy pro rezervu tržní stability, využívají určité parametry z dřívěžka a nepřepokládá další injekce Eh, backloadovaných eh, povolenek. A tady jsou určité rozdíly v těch scénářích, ale není to zas tak obrovský rozdíl. V roce 2040, 2045 nebo 2030, když se na to podíváme, tak to není zas takový eh, rozdíl, pokud to začne v polovině 20. let. Opravdu velký rozdíl spočívá v raném začátku a v žádné reinjekci povolenek. Pak vidíme, že tam jsou Prahy 800, tam je Prah 800 do roku 2030 nebo 2020 a pak vidíme, eh, jak situace vypadá. Když se na to podíváte z pohledu trhu, je tu dodatečný faktor, který je třeba mít na paměti. Model označuje reakci na eh, eh, regulaci. A uvidíme, že bude eh, v té první fázi docházet ke změnám cen. To je alespoň to, co já očekávám na základě tržního chování. No, není to nedůležitá věc. Vidíme, že tu budou určité, eh, určité cenové koridory. Nikdy si nemůžeme být úplně jistí, jak to přesně dopadne, ale tento model nám ukazuje, že některé ceny mohou být úplně eh, mimo tento, tento, toto rozmezí cenové. A my nemáme pocit, že taková eh, cena, která by byla extrémní, by, by se měla eh, udát. Nyní eh, záleží o tom, jak bude v panelu prodiskutováno mnoho dalších e, e, věcí. Jednou z otázek, co si můžeme položit, je, co je cílem rezervy tržní stability, jaký problém se snaží vyřešit. To si myslím, že je jasné. Nicméně, myslím, že to jsou různé způsoby, jak toto všechno interpretovat. Potom, může rezerva tržní stability vyřešit veškerý problém nebo jenom část? A co potřebuje? Potřebujeme nějaký e, způsob, jak začít znovu, úplně od začátku? Eh, abychom se například zbavili toho akumulovaného přebytku. Eh, a eh, když to bude nějaký problém s rezervou tržní stability, bude rezerva tržní stability schopna vyřešit problematickou situaci. Pokud, pokud budeme mít dobré řešení, tak se do toho může pustit, pokud ne, tak ne. Je možné, že nemám pravdu eh, v něčem, ale rád bych slyšel protiargumenty. Eh, je možné, že by další klimatické politiky, které by vznikly, eh, ještě byly potřebné a jak by, jak by takovéto změny vlastně se promítly do stability trhu s povolenkami. Jaké další parametry potřebujeme, jak se, mm, jak se přizpůsobovat změnám v ekonomice. Energetická matrice, jak, jak ji přizpůsobíme. Uvidíme, eh, co všechno nového se může udát, co se změní eh, na eh, říjnové radě se hovořilo o tomto a já si myslím, že je zapotřebí to také probírat. Děkuji. Děkuji za prezentaci a teď bych chtěl otevřít diskusi kolegů. Tady máme již seznam řečníků. Prosil bych eh, zástupců jednotlivých politických skupin, aby se drželi jednominutového limitu. Chtějí také slyšet, slyšet odpověď. Tak jako první prosím Ivo Beleta. Děkuji. Já se vejdu do jedné minuty, mám dvě velmi přesné otázky. Pane Tačíny, Eh, vy jste hovořil o parametrech MSR. V eh, prezentaci jste hovořil o tom, že je třeba ty prahové hodnoty pro uvolnění dalších povolenek eh, je třeba Eh, tedy vhodně stanovit. Znamená to, že v příštích 15 letech by tam měla být určitá flexibilita nebo budou pevné? Druhá otázka, a to je na všechny panelisty, všechny tři. Eh, jedním argumentem eh, teď, pane Marku, mohl být to, že je to nákladné pro ekonomiku, čili možná by bylo lepší s tím počkat. Eh, skutečně mohlo by se stát, že ceny povolenek najednou vystřelí vzhůru a co potom s tím? Ano, děkuji. Další řečník eh, Neil Storvals. Děkuji, pane předsedo. Eh, možná pár otázek k morálce v politice tak za prvé řekněme, že jsme byli dostatečně hloupí eh, na to, že jsme vůbec přijali ETS, protože nám tady před 20 lety přišel jakýsi eh, chytrák eh, ekonom a my jsme mu prostě uvěřili. Teď musíme eh, upravovat systém, který nefunguje backloggingem a teď další eh, chytráci přicházejí a řeknou, ne, my to vyřešíme, není třeba a o půl roku později zjišťujeme, no jo, tak backloading, dobře, ono to za stolik nefungovalo, takže teď máme nový systém MSE, ten bude vynikající a vyřeší toho definitivně eh, všechny problémy. Eh, nicméně, eh, kdykoliv se manipuluje s trhem z eh, jakoukoliv části trhu, tak jak to děláme my teď, například kdybychom takto manipulovali trh s měnový, byli bychom zavřeni všichni. A ti různí chytráci z institucí by při nejmenším platili, tedy byli trestáni za napomáhání zločinu. Takže my jsme vytvořili tedy pěknou kaši. Jaká je podle vás, jaké je podle vás politické východisko? Petr Líze. Děkuji, pane předsedo, děkuji všem řečníkům a všem přítomným. Ukazuje to, že parlament v této otázce sehrává důležitou roli. My tady máme určitou interpretaci z Evropské rady, podle které už je všechno vyřešeno. Já si myslím, že tomu také není. Uh, E, i když co se z jejich závěru můžeme podporovat. E, nicméně ještě se o tom budeme muset e, pod, podiskutovat mnohem více do hloubky. Já myslím, že to, co řekl pan Torvalds, je falešný obrázek toho, co se stalo zde v parlamentu bylo mnoho lidí už v roce 2002-2003, eh, kteří tvrdili, že eh, podle návrhu komise a rady to nebude takto fungovat. Nicméně z politických důvodů jsme museli ustoupit tu a tam to ovšem neznamená, že ten systém je úplně špatný. Je třeba se z chyb poučit samozřejmě. Čili eh, myslím, že říct, že Eh, to se nedalo takto předvídat, to není eh, pravda. My jsme eh, už tenkrát uvažovali o určitých benchmarkcích, jenomže členské země vyvinuly tlak, aby se to zrušilo. Moje otázka na experty k tomu, co řekl pan Belet. Eh, nakolik mohou tyto ceny vůbec narůst. Existují určité bezpečnostní mechanismy. Eh, jaká je tedy reálná cena po zavedení eh, návrhu komise do praxe? Někteří hovoří o 100 eurech, já si myslím, že to je nerealistické. Čili jaká je podle vás reálná cena? Děkuji Petru Lísem a ještě poslední já. Ehm, jakožto stínový zpravodaj a ne. Tak e, e, e, ještě tady bude jedna otázka. Takže moje otázka je tato. To jsou tedy intervence, intervence a jak se, tak se, jak se někdo může myslet, že se nemá zasahovat do trhu. To tedy opravdu to, se, to bych zemřel s smíchy. My tedy i na trhu s měnami, na trhu s zemědělskými produkty. Prostě neděláme nic jiného než regulo, regulace trhu. Čili tady je eh, to, tady teď jde o to, že eh, ten backloading, eh, nikdo netvrdil, že to bude řešení, že to bylo prostě eh, dočasné řešení, abychom si koupili čas. Já mám otázku na téma carbon leakage. My jsme tedy to kalkulovali kolem 30 eur za tunu, tedy víme, jaké, jak ty ceny vycházely a možná bych se tedy zeptal, jak tedy eh, reálně vypočítat eh, cenu carbon leakage, tedy úniku eh, emisí do zahraničí. Čili to je moje otázka. A teď ještě kolega Eichhardt se jako poslední ta, ano, děkuji, děkuji také tomu, co jste řekl Nilsovi. Eh, já tomu eh, bych eh, viděl podobně. Já si taky myslím, že ten backloading nikdo nepovažoval za řešení, byl to jakýsi politický kompromis Nicméně tento politický kompromis samozřejmě eh, vede určitým problémům a toho se týká moje otázka. Jestliže teď přecházíme k řešení MSR a chceme, aby to bylo chytré řešení, pokud možno to znamená, aby ta cena eh, a její vývoj byl stabilnější a předvídatelnější, to je možná otázka na Markuse Ferdinanda. Jestliže teď eh, si čteme návrh komise, my jsme nejdříve měli backloading, eh, což byl velký Eh, velký přebytek byl výsledkem, eh, pak eh, před rokem 2020 bude ten přebytek se ještě zvyšovat a pak to budeme nějak řešit. Nebylo by lepší tedy MSR zavést dříve a pak by to tedy vedlo ke stabilnějším cenám? To by skutečně rád věděl, kdybychom takto upravili návrh komise, jak by to dopadlo. Děkuji. A já dám slovo panu Pan slovo má pan Ferdinand. Pokud možno, aby to vyřídil za dvě minuty. Dobře, tak nejprve otázka pana Beleta. Co se týká nákladů eh, na snižování, eh, pokud je o účastníky pro subjekty odvětví. Jak jste viděli z toho mého modelování, je tady určitá komponenta, která předpokládá, že ceny samozřejmě budou eh, stoupat, ale samozřejmě, že to má i určitou výhodu, protože za větší cenu máte větší snižování. A jak jsme slyšeli od Luke, je tady momentálně nesrovnalost mezi krátkodobým pohledem trhu a dlouhodobými cíly, které máme. Takže pokud bude trh reagovat jenom na krátkodobý krátkodobé spouštěče, pak eh, neuvidíme signály, které trh potřebuje, aby investoval do snižování emisí. Pokud je o ceny, ukazoval jsem vám řadu scénářů, závisí to samozřejmě na to, jak budou vypadat ty investice, jak se budou rozvíjet další faktory, ekonomika a jak se bude také Eh, eh, to dařit s eh, cíly pro snižování skleníkových plynů, jestli například v příštím roce po pařížské konferenci se ty cíle nějak změní. Čili zbývá ještě hodně práce, ale obecně za to vždycky je to určitý kompromis mezi tím, co se dá dosáhnout teď a čeho je možné dosáhnout, nebo musí se dosáhnout dlouhodobě, závisí to přirozeně i na cenách. Pan Lí se ptal na ceny. Já se jsem ukazoval několik eh, scénářů ohledně ekonomických ten eh, čili cena mezi 2021 až 2030 eh, předpokládáme 1,7 HND ročně a mělo by to být tedy 1%, čili na základě WWF předpokládáme 22 euro za tonu v reálném vyjádření. A pokud tedy to HND, HNP by bylo 1%, tak by mě to dalo eh, snížení 20% eh, a když by to bylo 3% HND, pak by mě to dalo 45 euro na tunu mezi rokem 2021 a 2030. A nakonec tady padl dotaz na stabilitu cen uhlíku, podle toho, jak si definujete stabilitu ale krátká doba, eh, krátkodobě, pokud by se začalo už v roce 2018 a kdyby se převedly povolenky přímo do rezervy, místo aby se znovu uvolňovaly na trh, pak bychom viděli, že přebytek na trhu by klesal a velice postupně, a hlavně proto, že strop v tomto případě už by tolik nezávisel na to přebytku na trhu. Čili převedlo by se to vlastně na ceny, které by reagovaly podobně, čili trajektorie cenová by byla pomalý, respektive postupný pouze nárůst při takovémto scénáři. Já vám moc mnohokrát děkuji a teď pan Stačíny. pokud možno děkuji vám, pane Grote. Já bych nejprve začal ohledně nastavitelných parametrů. Musí být nastavitelné, musí tady být flexibilita Eh, protože vlastně ta rezerva celá vtip je přesně v tom, že jsme zatím neměli dostatečnou flexibilitu v reakci. O to přesně šlo v tom, o čem hovořil Andrej. Potřebujeme na, přizpůsobitelné, nastavitelné parametry, ale je důležité si uvědomit, co je cílem této eh, trž, stabilizační tržní rezervy a podle toho konstruovat parametry, aby bylo možné maximalizovat výsledky výsledky výkonu této rezervy pro stabilizaci. Já bych trošičku se snažil obhájit mé předchozí kolegy, kteří z naší organizace, kdybych byl tvrdil, že tato rezerva eh, vyřeší celý problém, tak tedy se omlouvám. Já eh, jsem eh, nic takového nechtěla říct. Nejprve si musíme definovat, co je skutečně problém. A to už je spojeného s tím, co říkal pan Grote, totiž tohle není přirozený trh, to je umělý změnili trh. A musíme být schopni přizpůsobovat, eh, modifikovat ty eh, staré předpoklady, které byly skonstruovány tak, že nebrali v úvahu významných eh, změn v systému. Já netvrdím, že ta rezerva to všechno vyřeší. Ta rezerva možná bude schopná snížit suboptimálnost fungování systému. Jestli se dostaneme až na optimální výkon, to závisí na tom, jak budeme konstruovat parametry. Teď eh, pár otázek se týkalo um, kolísání nebo ob, variací cen. Eh, myslím si, že v té rezervě jde o to, aby se včas brzy nebo eh, stáhly povolení a později se zavedly, nebo prostě, aby bylo možné reagovat na negativní šoky, aby se snížil poptávka a potom, pokud dojde k pozitivním šokům, pak naopak se ty povolenky zpětně zavedou, tudíž nemusí nutně stoupnout ceny. Má, ta, má tady být efekt stabilizace, vy, vyhlazení cen. Nemusí, ovšem, nemusí to vést k jejich významnému narůstu, protože zase ten strop je fixní. Kdybychom eh, to nechali úplně eh, zajištěné, tak by ten, ty ceny se točily jenom kolem toho, čemu bychom řekli rovnovážná cena. A pak zase, jak říkal pan Grote, myslím si, že si musíme uvědomit, že opravdu toto je umělý trh. My jsme eh, identifikovali kvóty a to se dělalo na základě konkrétních kvantifikačních cílů, které, a teď došlo ale k naprosto nepředvídatelné ekonomické recesi, čili to už neplatí a musí se to změnit. Děkuji a v neposlední řadě pan Marko. Děkuji vám mnohokrát, jenom několik rychlých odpovědí, mám dvě minuty. Určitě potřebujeme flexibilitu když chceme nějaké zařízení, které má fungovat za 5-6 let s parametry, které budou schopny, života schopny na trhu, tak potřebujeme vědět, jak tehdy bude fungovat trh. Potřebujeme případně nově nastavit to zařízení. Jedním eh, příkladem je, že ty eh, ochranné potřeby se změní, změní se karbonizace například, proto potřebujeme takovouhle flexibilitu. Ohledně úniku uhlíku je jasné, že jsme o toho udělali hodně Ehm, v asymetrickém světě to bude eh, znamenat eh, různé dopady na politiku. A víme, že máme si do roku 2020, máme eh, závěry rady, které explicitně se vztahují na opatření ohledně uniku uhlíku po roce 2020 a mnoho zainteresovaných aktérů se zabývá tím, jak například přizpůsobit se v produkci na promyslové úrovni. Pak to jsou nepřímé náklady, tím, těm se také musíme zabývat. Ale co se týče referenční ceny 30 eur, tak 30 eh, eur se nevztahuje k dnešním cenám, ale eh, k uhlíkovému úniku, to znamená eh, únik investic. Investice je dlouhodobá záležitost. Pokud nebudeme mít cenu 30 eur, s 10-15 letým horizontem investic, tak to bude problém. Když vyřešíme problém, v tomto případě tu nebude uhlíkový problém už dál, protože cena bude nulová, a nebo půjdeme výš a výš a ta cena bude 30 či více. A to je důvod, proč, já si, eh, proč eh, ty ceny se nevztahují k dnešním cenám, ale k dlouhodobému investičnímu horizontu. A k té poslední otázce, jaký je cíl eh, rezervy tržní stability? Vytvořit takový, takovou situaci, abychom nepotřebovali backloading? A to je docela jasné. Rezerva tržní stability je tu o toho, abychom měli transparentní, předvídatelný způsob, jak čelit šokům. Rezerva tržní stability má vytvořit takové, eh, eh, takový design, aby, abychom mohli čelit tomu, co může vzniknout na trhu, a abychom mohli pomáhat, eh, abychom mohli vidět, představit si, jaká bude poptávka eh, na trhu a, současně měli na to nabídku. Eh, neboli abychom měli flexibilitu na to, abychom mohli reagovat v takovýchto situacích. Všechny ostatní systémy, které byly vybudovány po ETS v Kalifornii, v Quebecu a jinde, tak měli ustanovení, která se týkaly flexibility na nabídkové straně. Nemají eh, tedy jen cenovou, eh, cenovou stránku, ale také nabídku. Oni se poučili z ETS. Na tom není nic špatného na ETS a ETS se tedy může poučit také z jejich strany, eh, z jejich výkonu. Děkuji. Děkuji vám mnohokrát za tyto prezentace, za diskuzi s kolegy. A nyní nás čeká druhá část a já předám předsedání kolegovi Janu Dankenovi. Ladies and gentlemen, thank you very much. Dámy a pánové, děkuji mnohokrát za to, že jste s námi zůstali i na další část panelu. Dnes mezi námi sedí čtyři experti a já doufám, že takto se nám podaří rozšířit uh, diskuzi i o další aktéry. Eh, v parlamentu uh, často Eh, nemáme mm, dostatek různých informací z různých stran, my budeme velice rádi, když nám pomůžete lépe se vyznat tomto problému, který souvisí s ETS a tím, jak funguje ETS, eh, protože všichni se shodneme na tom, že v současné době nefunguje. Eh, kdo je tedy následujícími řečníky? Jason Anderson, to je vedoucí energetické a klimatické politiky ve WWF, Jess Scott, vedoucí environmentální a pracoval také v Bruselu. Jesse Scott je vedoucí eh, oddělení pro environmentální a udržitelný rozvoj Euroelectric. A dříve pracoval v Demosu Europu a byl ředitelem pro energetiku. A také je tu s námi Petr Boček, ředitel pro energetiku, zdraví, eh, bezpečnost eh, a životní prostředí v CEFIC. A jako další Dirk Forrester, po mé levé ruce předseda CEO IETA. Každý z řečníků má zhruba 6 minut a následně otevřeme eh, diskuzi. Chtěl bych vás proto požádat, abyste jako jednotliví experti eh, se stručně představili a, a mm, abyste při svých otázkách hovořili stručně a řekli, kdo jste a na co si přejete odpovědět. Já jsem zde proto, abych si vyslechl vaše stanovisko. Já bych chtěl říct jen, že toto je opravdu kritická doba a pokud se nám to nepodaří napravit nyní, tak už nikdy. Nyní si vyslechneme naše experty a následně otázky. Předávám slovo tedy Jasonu Andersonovi, aby zahájil uh, toto kolo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, skutečně potěšením tady být. Budu velice stručný, možná ještě méně než 6 minut spotřebuji, protože mě pomáhá tento poziční dokument, eh, který jsem rozdal v mnoha kopiích, a na něm jsme pracovali s našimi partnery, eh, jako Greenpeace a další, eh, kteří vytváří takový velký deštník zabývající se těmito těmito oblastmi. Teď budeme hovořit o rezervě tržní stability. Proč Ehm, společenství zabývající se životním prostředí se tímto zabývá, ehm, přitom je to takové technické téma. Nás to skutečně zajímá a účastníme se to diskuse o ETS od samého prvopočátku, kdy se začalo měnit o e, programu e, ohledně e, klimatických změn, bylo to proto v roce 2003, a sledovali jsme tento systém, který byl ještě v plenkách a měl své dětské problémy. Měli jsme určitou sympatii eh, pro, to, eh, pro tu složitou situaci při zavádění nového systému, že dítě se musí naučit těm prvním krůčkům, snažíme se najít řešení. Ale ten systém už vstupuje do puberty. A eh, vidíme, že instituce hovoří o tom, jak to má být dobré pro dekarbonizaci světa a na druhé straně vidíme, jak se to dítě chová. A e, my tedy hovoříme e, e, spíše o reformách, než o tom, jak to, jak to dítě se chová. Tyto kroky zatím nejsou dostatečné, abych se chtěl zmínit nyní o řadě návrhů, které se můžete dočíst v tom dokumentu, o kterém jsem hovořil. Za prvé, a já si myslím, že na, to, na tom se opravdu hodně shodneme, že musí rezerva tržní stability opravdu být zavedena dříve v roce 2016, rozdíl mezi začátkem 2017 eh, nebo rokem 2016 eh, nás eh, vede k tomu, že zapotřebí jednat co možná nejdříve, možná v první polovině roku, takže na začátku roku 2016 a pak měli jít k revici v roce 2021 podle toho, co bychom si mm, přáli, ne v roce 2026, jak bylo navršeno. Důvod, proč je důležité začít teď hned, není, eh, teda je to, že se nejedná o teoretický problém, protože ten problém je zde nyní velice praktický a bude ještě rozjitřen eh, dalšími věcmi, dalšími aspekty, o kterých si hovořil například ty backloadované povolenky, eh, mohou být znovu injektovány do systému a mohou způsobit šok. Jde o, to, o těch více než 800 eh, milionů tun, eh, které eh, se tam mohou dostat o tyto obrovské povolenky. A jde o to, jak se vrátí nebo um, zda se vrátí, zda je zrušit tyto povolenky. A za třetí se jedná o technická přizpůsobení, už jsme o tom hovořili, protože je zapotřebí zvažovat změny dolního a horního Prahu. A potom je to otázka hedgingu protože hedžování by se mělo snižovat eh, v budoucnosti a tomu je tedy zapotřebí se přizpůsobovat situaci. A potom na závěr bychom chtěli vidět to, že si nepředstavujeme nějaký systém, který na rozdíl od těch tabulek, které jsem viděl, eh, prostě eh, pruce zlomí křivku po roce 2030. My si nepřejeme, že dostane k masivnímu Eh, k masivnímu nárůstu eh, povolenek ke znečišťování eh, v budoucnosti. My si přejeme, aby zde byla tržní stabilita v následních fázích, takže by to měl být jakýsi limit pro povolenky, které by mohly být celkově drženy. A tato stabilita tato stabilita obsažená v rezervě zároveň znamená stabilitu celého systému. Aby nebyly eh, tyto tuny eh, vpuštěny zpátky eh, do systému najednou. Potřebujeme vyřešit problém ETS e v celém kontextu další legislativy, která se vztahuje k celému energetickému rámci do roku 2030. Jedná se tedy o, o nabídku povolenek a musíme si uvědomovat v této situaci, že nadbytečné povolenky, jejich množství může být mnohem nižší než, ve skuteč, než, než jak se předpokládá. A co se stane, když tu bude o tolik tun povolenek navíc? Kdyby to bylo ne dvě eh, miliardy tun, ale čtyři miliardy tun. A to by se mohlo stát. My jsme viděli, jaký, eh, my víme, jakým způsobem můžeme dojít úspěchu při dekarbonizaci a potřebujeme také eh, silné volání po dekarbonizaci v EU, alespoň 40 a snižování, které bude lineární. A také potřebujeme takový e, přístup e, k úniku uhlíku, který bude racionální. Na jedné straně budeme uznávat, že kdo znečišťuje má zaplatit, na druhé straně se vytvoří skutečný systém pobídek k inovaci pro evropský průmysl. My to plně podporujeme, ale nemyslíme, e, nemyslíme si, že by to mělo být e, zakotveno jen v rezervě tržní stability. Mr. Anderson, I hope you can get. Děkuji, pane Andersone. Já eh, doufám, že tedy reforma ETS projde. No a teď jako další pan Scott po mé pravici. Eh, paní Scott. Eh, já jsem zde z Your Electric, já jsem prezentuju zájmovou skupinu energetiky, energetického průmyslu. Eh, tady mám na eh, dopise 59 různých log a my tedy vyzýváme o uspíšení MSR. My reprezentujeme asi 5,6 eh, milionů pracovních míst a máme tedy obrovské milionové majetky tak my víme, že backloading eh, to eh, bylo takové nouzové řešení, tedy eh, nouzové opatření nebylo to řešení. My si myslíme, že MSR by mohlo být řešením a podporujeme to podobně z podobných důvodů jako třeba britská nebo německá vláda. Chceme takovouto tržní stabilitní rezervu, která by eh, vstoupila v platnost eh, před rokem 2020, eh, řekněme 2017, protože jinak, jak nám to řekli analytici, tak by došlo k tomu, že ty pozdržené povolenky by se dostali zpátky na trh, čili ten by ten eh, přebytek eh, se znova dramaticky zvýšil a pak by tedy nastoupil systém MSR a tam by se zase ten trend zlomil, čili eh, ten trend by vypadal jako cikcak čára a to myslím není přípustné. My tedy podporujeme včasné uvedení systému MSR v život v souvislosti eh, s 4% snížením objemu emisí, tak jak to eh, rozhodla rada. ETS v podstatě byla jedna z tří možností proti emisní politiky. Mohli bychom mít samozřejmě karbonovou daň, to by bylo asi jednodušší, ale problém je ten, že ta daň by nemohla být celoevropskou daní. Mysleli bychom tady mít 28 daní, které by pravděpodobně byly různé a to by hodně narušilo energetický trh v Evropě. Další možnost by byly tzv. emission performance standards, to znamená, že by byly limity eh, na jednotlivé podniky, eh, zařízení, dokonce i komíny. Eh, to by bylo velmi neflexibilní. Takže my jsme spíše pro trh s uhlíkem, to je daleko tržnější. ETS tedy nejenom měl vytvářet jakýsi signál, že je třeba redukovat emise, ale také se z toho mohl stát globální model. A to by znamenalo potenciál eh, snižovat eh, emise eh, globálně, to znamená, že by se mohla do toho zapojit Čína i další. No a samozřejmě byly by to, byl by to zdroj investic. Nicméně EU má v současné době tři důležité problémy, které je třeba vyřešit pro zachování důvěry EU, důvěry trhu a samozřejmě má to také všechno dopady na operační a strategické rozhodování energetice. Tak zaprvé eh, je to tedy otázka těch povolenek, kterých je tady mnoho. Eh, komise říká, že těch víc než eh, dvě a půl miliardy to je opravdu hodně. Problém je v tom, že toto není skutečný trh, eh, poněvadž eh, tady dodávky jsou jasné, ovšem poptávky se mění eh, v reálném světě. Třetí problém spočívá v tom, že tady máme současné limity a musíme říct, že ten současný strop není slučitelný s cíly EU do roku 2050. Ano, my máme tedy e, balíček do roku 2030 a e, to vlastně to budeme řešit kolem roku 2020, ale MSR toto řešit nebude, to bude řešit jenom ten přebytek na trhu. Cílem ETS, a to je můj poslední bod, je aby se takto usměrňovala proměna portfolií a procesů průmyslových zařízení v těch odvětvích, na které se ETS vztahuje. Pokud chceme docílit změn, musí se do nich investovat. A aby se mohlo investovat, tak eh, my eh, musíme říci, eh, že zatím tedy ty investice jsou velice malé a to, že z ETS postupuje tak pomalu, Eh, tak to eh, zvyšuje eh, potřebu jednat co nejrychleji. ETS e by mělo dávat potřebné signály, ale bohužel cena uhlíku v současné době není politickým signálem, ani tedy mechanismus pro ceny po roce 2020. A samozřejmě každým odkladem tohoto systému se odkládají potřebné investice. Co se týče parametrů, technických detailů, eh, které se debatovaly v předchozím panelu, eh, mohu říci, že analýz už je mnoho. A jako energetické odvětví eh, to bude takové cvičení tržního charakteru a my se musíme my si musíme počkat, jak budou reagovat hráči na tomto trhu jak se bude trh vyvíjet a eh, v podstatě to fungování budeme moci posoudit za pět let od zahájení tohoto systému. Eh, děkuji také za to, že to bylo přesně v čase a teď eh, se podívám na levo od sebe a tentokrát to bude pan Pít Boček. Děkuji, pane předsedo, děkuji za pozvání. Je to důležitá účast ehm, zainteresovaných eh, stran, protože hovoříme o energeticky náročných odvětvích průmyslu, které to mají zaplatit. Můj kolega z ehm, elektrického odvětví to může snadněji předat dalším, ale pro nás je to otázka doslova života a smrti. <clears throat> Vy jakožto eh, poslanci eh, vy povazte se komise, aby se znovu zasáhlo na trh eh, s povolenkami. Říkalo se, že ten backloading bude jenom jednorázová akce. Teď vidíme další intervenci. A pozitivní prvek na tom spočívá v tom, že bude zavedena určitá míra flexibility na tento trh, který byl od začátku poměrně zafixovaný. To je kladné. A to také energeticky náročná odvětví požadovala od začátku začátku. Říkali jsme, dejte nám tolik povolené, kolik potřebujeme, nechceme více, než pokolik potřebujeme a půjdeme, a dokonce zacházíme až tak daleko, že říkáme, pokud ty povolenky nebudeme potřebovat, tak nám je nedávejte. Já tedy hovořím o pružnosti nabídky na základě benchmarku. Systém, tak jak dnes vypadá, bohužel není až tak flexibilní je tady zabudovaný určitý eh, prvek ex post korekce, když se zavře výrobní závod, přijde se o právo dostávat povolenky a když se sníží výroba za určitou hranici, pak rovněž dostanete zpět, eh, tedy budou se zase snižovat povolenky. Ale to je velice omezená flexibilita a to se dá zlepšit. Ale teď, když se na vás obrátí, eh, obrací celá eh, armáda prognostiků s různými předpoklady, těžko si to můžete všechno porovnat. Tady kolega na předchozí eh, části zasedání vyslovil předpoklad, že emise z roku 2013, že tato eh, úroveň eh, víceméně zůstane, což by znamenalo, že nedojde k hospodářskému uživení. No to by bylo smutné. Jiný říkal, možná bychom měli vycházet z, zhruba o něco větším než jednoprocentním ročním růstem, tak těžko to všechno si budete nějak porovnávat a zasazovat si to do perspektivy. Čili já bych vám chtěla říct, že je tady příliš mnoho otazníků, na které momentálně nejsou odpovědi. A my nevíme, co nám přinese konf- konf- 21 v Paříži, čili to neznamená, že ta rezerva bude eh, brzy. Také jsme ještě neviděli posouzení dopadu, které by vycházelo z časného zavedení eh, tržní stabilizační rezervy. Dále nevíme, jaký, druh, do, jaký dopad bude mít rezerva na ceny. Tudíž jedna věc je jistá, že to určitě bude tlačit ceny nahoru. Záměrem je zvýšit nedostatek tím, že bude se tlačit na ceny, ale musíme zohlednit také riziko úniku uhlíku. Neboli tady v tomto návrhu něco chybí. Co se stane s únikem eh, uhlíku? A říkají nám, tak tohle přijde později, nejprve uděláme tohle a už se slyšeli, že rada se nějak vyjádřila i o ochraně před úniky uhlíku za rok rok 2020, ale to není pro nás úleva. Vůbec nás tenhle vyhlídka netěší. Čili pokud bude, zas, nevíme, jestliže bude intervence na, tohoto, na tomto trhu, pokud tedy bude, pak zároveň bud, bychom chtěli vidět, aby se reagovalo na naše obavy z úniku eh, uhlíku. A myslíme si, že ta ochrana před uhl, ochranu uhlíku musí být zlepšena. Nemůže to pokračovat tak, jak to je teď. Neboli my říkáme, že bychom měli mít zároveň eh, navíš, zvýšenou flexibilitu přidělování povolenek a eh, systém eh, povol, obchodování s povolenkami měl být odolný vůči růstu. Neměli bychom hovořit jenom o šocích, ale a také o růstu a zaměstnanosti a také, kolik to bude stát spotřebitele protože zatím jsme slyšeli to, eh, co znamená, že například budou stoupat ceny elektřiny a to nejenom pro eh, od průmysl, ale i pro konečného spotřebitele. A už teď v některých členských státech jsou problémy. Někteří lidé hovoří se o takzvané energetické chudobě. A to jsou tedy otázky, které zůstávají bez odpovědi. Říkáme tedy ano, systém eh, obchodování s povolenkami můžeme zlepšit a máme dobré nápady a pokud nám to umožní, zúčastníme, tak to uděláme naraz s větší flexibilitou pro přidělování povolenek. To jde, záleží to na vás, zda vy eh, umožníte, aby se to stalo prostřednictvím eh, rezervy, eh, tržní stabilizační rezervy. Děkuji mnohokrát. Já vám děkuji, pane Bočku, a teď přejdeme k poslednímu řečníkovi, což je předseda Mezinárodní asociace pro obchodování s povolenkami. Děkuji, pane předsedo. Je to pro mě potěšení, že zde mohu uh, hovořit a také se podělit o můj přístup k této věci. A i z této asociace mohu říci, že eh, my eh, združujeme mnoho různých sektorů, který se týká také trh s emisemi, nejen v Evropě, ale také po světě. Naším cílem je abychom našli řešení pro klimatickou změnu a všechny další věci. Mám my jsme se k tomu eh, postavili velice zeširoka a před dvěma roky se eh, se zde hovořilo ve prospěch backloadingu, ale jen eh, v tom smyslu, že zde budou rozumné reformy strukturální a že zde bude program, který bude umožňovat, že ten ETS, který se tehdy eh, vynořoval, že bude dobře eh, fungovat. Backloading skutečně bylo chápano jako první krok, který vyžaduje další eh, kroky. Buďme konzistentní. Podívejme se také na alternativy toho, jak vyřešit přebytek, který zde dnes máme. Necháme to úplně být, nebo je, je vymažeme, zrušíme tyto povolenky. To, co na, eh, vedlo eh, k návrhu na rezervu, bylo, jak eh, předejít oběma extrémům. A ten stávající přebytek může být využít rozuměji v průběhu budoucnosti. Podívejme se na to, jak funguje trh, protože je to velice zajímavé podívat se na to, jak eh, eh, firmy plánují investice v dlouhodobém období, zejména ty velké nebo například eh, elektrické společnosti. To je horizont 15, 20, 30 let. Ale jak se účastní emisního trhu? Jejich obchodování se vztahuje k období maximálně tří let, takže není zde vidět dostatečná nabídka Eh, pro ně by teď bylo ehm, eh, pro ně, teď s ohledem na, na finanční prostředky by, bylo příliš náročné nakupovat více eh, povolenek. A co se týče amerických poslanců, kteří řeší také tuto situaci s povolenky, tak myslím, že každý obchodník by vám mohl říci, že čím více eh, povolenek dáte do přeplněného trhu, není způsobem, jak eh, získat dobrou hodnotu v průběhu času. Takže ta struktura eh, rezervy tržní stability opravdu je schopna vyřešit extrémy, například odstranění nebo odejmutí Eh, povolenek eh, v době, kdy je jich eh, nadbytek a jejich uvolnění v době, kdy jich nadbytek není. Například to můžeme chápat jako strategickou ropnou rezervu, která má sloužit k tomu, aby nedocházelo k prudkým změnám. Nemají být využity k tomu, aby se regulovala cena, ale jsou zde pro případ, že by mělo dojít k nějakým cenovým šokům aby tyto šoky vyrovnaly. Eh, skutečně jde o správné načasování a o správné eh, zří, eh, řízení využívání povolenek v průběhu času. Když se podívám na následující desetiletí, nemělo by nás překvapovat, že se za nějakých x let v následující dekádě ocitneme v opačné situaci. Může dojít prudké změně nabídky v povolenkách. A budeme vzpomínat na dobu dnešní Eh, eh, kdy eh, povolenky byly levné a že to nebylo příliš rozumné. Tak tato tržní rezerva by umožňovala, jak vyřešit tyto problémy. Bylo by tedy velice rozumné nějakým způsobem mít tento mechanismus. Už zde bylo řečeno, kdy jsme analyzovali, včetně toho, o čem hovořil Markus, analyzovali jsme situaci a proto jsme došli k názoru, že zapotřebí tuto rezervu uvést eh, v život co možná eh, nejdříve. A bylo by to smysluplnější, eh, než dosáhnout toho, že dojde k nějaké velice velice ostře zakřivené křivce. Také jsme přesvědčeni, že technické parametry by eh, vyžadovaly další technickou analýzu a my se tím dále zabýváme, děláme si svoji analýzu. Eh, komise eh, začala poměrně rozumně toto dále zkoumat. Jenom abych ještě se zmínil o globálním trhu, Andrej Markus se o tom také zmiňoval. Na novějších trzích, například v Kalifornii, v eh, Quebecu už mají takovýto systém, eh, který umožňuje rezervu a který umožňuje eh, zvládání toho vtékání povolenek na trh. Je to mm, tam regulováno různým způsobem. Já nejsem přesvědčen, že by to fungovalo také v Evropě, protože oni mají určité spouštěcí prvky, tam mají 40, 45, 50 dolarů za tunu je cena této povolenky. Takže ty povolenky eh, se dostanou na trh eh, teprve, dokud jde skutečně k nějaké extrémní situaci. A Myslím, že pro evropské prostředí je mnohem hodnější ten eh, přístup, který navrhuje Evropská komise a tímto skončím. Děkuji vám mnohokrát, pane profesor. Teď máme zhruba 15 minut na otázky. Máme tu od pana Matia Segrota jednu otázku. Děkuji. Eh, já se tedy vyjádřím ještě k tomu carbon leakage, ale eh, to je de facto pro výrobní odvětví, zejména chemický průmysl a průmysl závislý na surovinách, tak eh, tady eh, skutečně eh, ten carbon leakage, to by, to by mohlo tady vést k tomu, eh, že bychom otevřeli dveře právě úniku těchto firm. Já si myslím, že těch 30 euro, které předpokládá jako cenu Evropská komise, není příliš reálných. Mě by zajímalo, jak by ten seznam Eh, podniků na carbon leakage eh, systému, tedy carbon leakage seznamu. Eh, jak by to mělo fungovat dále? Samozřejmě, že pokud se budeme chtít hodnout na MSR i zde, budeme muset přistupovat na kompromisy. Čili jak by to mohlo tady zlepšit situaci chemického průmyslu? Dobře, tak eh, máme eh, ještě další otázku od eh, Zoltana Balka. Děkuji, pane předsedo. Já se omlouvám, že se nechci něco zeptat, ale chci, chtěl bych spíše připojit komentář. Já jsem velice rád tomu, co řekl pan Boček protože eh, konečně eh, jsme se doslechli něco za tu dobu, co tady dělám poslance, eh, co jsme chtěli slyšet. My všichni víme, že jsme pro ochranu životního prostředí, pro snižování emisí, ale bavíme se tady pořád jenom o technických otázkách, o tom, jak zajistit produkci, diversifikaci a tak dále. A konečně Eh, tady někdo ve výboru začal hovořit o energetické chudobě. Jestliže eh, tady chceme rozhodovat, eh, pak si musíme každopádně uvědomit a mít celou dobu na mysli, že i toto patří ke naší bezpečnosti, jistotě a stabilitě. A sice zdá spotřebitelé si vůbec mohou dovolit kupovat energie. My zde zastupujeme evropské občany a proto je pro nás důležité, abychom brali zřetel nejenom na své dlouhodobé cíle, ale také na eh, naše občany. Děkuji. Další řečník. Eh, bude to velmi stručné, protože chápu, že chcete také ještě dát slovo eh, dalším, tedy zainteresovaným stranám. Eh, otázka na pana Forestra, Jak eh, máme reagovat, jestli byste mohli tady eh, něco navrhnout, jak reagovat na obavy energeticky náročných odvětvích. Oni se bojí, že po roce 2021 se bude nedostávat povolenek zdarma a de facto i ti, kteřím se daří nejlíp, eh, mají tyto obavy. Čili i eh, ty podniky, kteří jsou schopny eh, dosáhnout a budou dostu schopné dosahovat těch nejpřísnějších benchmarků, tak pořád se ptají na, na tuto otázku, která je otázka pro nich, otázka jistoty či nejistoty, jestli tedy budou dostávat, eh, dostávat eh, zdarma eh, povolenky. Ještě pan kolega Eckhart. Já myslím, že moje otázka se vztahuje zejména pana Bočkat za chemický průmysl. Vy tedy mimo jiné reprezentujete i e, zástupce Shellu, s nimi jsem hovořil, a také oni jsou pro co nejdřívější zahájení systému MSN. Můžete mi vysvětlit, proč se tak lišíte od jejich názoru, poněvadž já nevím, co, e, čemu teď mám věřit za chemický průmysl. No a za druhé, to je také na pana Bočka, my zde současně nehovoříme o Eh, povolenkách zadarmo. Ale jelikož to tady zaznělo, zajímalo by mě, co k tomu můžete říci. Třeba eh, firmy jako je BASF až do roku 2013 eh, dostávala zdarma povolenky v hodnotě nebo na 5 milionů tun a to znamená, že nikdy nic nemusela nakupovat. Čili jak to bude dál? Děkuji. A teď dám slovo ještě panelistům eh, a prosil bych o stručnost, abychom eh, mohli zodpovědět více otázek. Začneme zleva a půjdeme doprava. Děkuji, pane předsedo, eh, tedy k panu Grotému. Carbon leakage list. To momentálně jste hlasovali proti zasahování do ní, takže ta je tak, jak je. Samozřejmě, že můžeme e, se bavit o tom, jak v určitém okamžiku e, vnímat ty benchmarky, jak to třeba upravit pro příští období. E, toto jsou, toto je prostor pro flexibilitu. Ale carbon leakage list, to je jakási pojistka, která je tady jako jistota a ochrana. A s tím bychom, do toho bychom neměli zasahovat. Eh, dále eh, Bas Eichel, eh, Shell je pro MSR, a vás to máte, mě to tady máte také, protože energetice není jednohlasný, jednohlasná podpora pro MSR. Třeba Britové z toho nejsou příliš nadšení, čili je třeba vnímat různé zájmy, různé strategie pokud vím, tak Shell si vkládá velké naděje do skladování uhlíku, což třeba jiné společnosti vidí jinak. Je to, jsou, jsou to individuální názory, které musíme, repre, musíme respektovat. Já zde zastupuji chemický průmysl, eh, a do jisté míry také, řekněme, alianci Eh, energeticky náročných eh, odvětví. Eh, to BASF, jestli nikdy nenakupovali povolenky, to nevím, jestli je to pravda, ale pokud ano, pak to znamená, že jsou dobří, že plní benchmarky. Mají velmi efektivní a výkonnou svou ekonomiku a v tom případě tedy jim ty Eh, povolenky stačí, což znamená, že pro ně ten systém funguje dobře a to je vlastně to, co jsme chtěli. Prostě eh, chtěli jsme, aby povolenek měli dost ti nejlepší, aby mohli dále růst. Já si myslím, že tady je prostor třeba ještě pro další zlepšování tohoto systému. Anderson. Musíme si uvědomit, že účinek eh, eh, rezervy podle analýzy je vyhladit jak si ten pohyb cen. Pokud eh, k tomu přejdeme dříve, jestliže budeme zaručovat, že ty nevyužité tuny se vrátí do systému, pak budeme mít daleko jasnější ceny a vyvarujeme se takovým prudkým skokům v budoucnosti. Například, když nebu, ty uhelné elektrárny, které vznikají na například v době, kdy uhelné elektrárny nebudou přecházet na eh, jiné signály. Čili tady se jedná o takový hladší signál pro ceny. A to je první efekt. A druhý, že si musíme také uvědomit, že eh, možná tady můžeme být úspěšní, co se týče dekarbonizace Evropy. A když vidíme potom, že politika je úspěšná, pak problém nedělá pár tun, ale mnoho tun. Čili to je ono a bude to nadále naším problémem, dokud se nevyrovnáme s tím, že žádný z těch návrhů toto neodstraní permanentně. A nakonec eh, eh, my bychom neměli směšovat eh, příliš rezervu s únikem uhlíku. Tady se jedná o konkurenční schopnost odvětví, pokud je o únik mm, uhlíku. A dělalo se hodně proto, aby se vlastně dávaly různé úlevy těmto podnikům. A v budoucnosti jsou tady takové návrhy, které budou řešit skutečné problémy. Jak tedy podniky budou inovovat, investovat, jak se stanou součástí nízkouhlíkového řešení řešení, než aby to byly izolované součásti odvětví, které se neúčastní dekarbonizace. A tudíž i instituce, i všichni si přejem, i my jako ekologická organizace jim podáváme ruku a doufám, že nám ji někdo potřese. Děkuji, takže rychle ještě pan Forest Forester e, otázka pana Beleta. Eh, co si myslím na, o úniku uhlíku. Já bych tady měl zdůraznit, eh, že mám také některé členy, jako má Peter, a že nám na téhle věci velice záleží. Ale nevím, jestli ta tržní rezerva to vyřeší. My jsme velice povzbuzeni závěry rady, protože je to signál, že tady bude nadále přístup k řešení eh, příslušnými opravnými opatřeními únik uhlíku. A doufáme, že tedy tady bude legislativní balíček, který vyřeší i ten druhý prvek a že tedy se s tím bude postupovat dále. Čili na, eh, můžeme říci, že se musíme dívat na legislativní návrh o rezervě a jak to postupuje dopředu, ale myslím si, že je důležité, abychom nepřišli o ten stimul. A tam to řeší vlastně jiný problém a já s Jasonem souhlasím o tom, že to má tu cenu, jak, pardon, tu cestu, trajektorii vlastně vyhladit a že nakonec to pomůže nám všem, že ceny budou stabilnější, než aby tady byla taková velká rozkolísanost. Je, je to zvláštní, ale máme trošku náskok v čase. Paní Scott, já v podstatě souhlasím Jamesem i Dickem, že se jedná o vyhlazení té dráhy ceny. Ehm, o to jde u té rezervy. Pokud jde o únik uhlíku, to je ten balíček do roku 2030. Ta rada řekla zcela jasně, že to bude řešit. Tedy Pítr by to měl pokládat za velice pozitivní. Ale pár poznámek úniku uhlíku. Tato eh, se týká dvou problémů. Nebo je první je otázka mm, energetických cen energie na a globálního vyrovnaného eh, pole co do po- příležitostí. Samozřejmě, že to nikdy tak není a nebude. Saudská Arabie má například eh, spoustu eh, ropy, Italové mají plno slunečního svitu. V životě tady nebudou vyrovnané podmínky a Evropa na tom v tomto směru není moc dobře. A eh, proto musí zvolit jinou strategii, než jakou volívají ty, kteří mají plno levné energie. A proto je důležitý program efektivního energetického programu. A potom je tady také zase konkurence pro investice. To se týká zase uniku uhlíku. To se týká i nás, našeho sektoru. Mnohé naše podniky jsou transnacionální a investujeme i mimo Evropu to vidím eh, ve, u velkých elektrických podniků. Například mají teďko, eh, i když mají eh, sídlo v Německu, mají zákazníky v Rusku, v Brazílii, v Turecku. Investujeme mimo Evropu, protože nevíme, co si počít uvnitř Evropy, protože tady chybí politický signál a proto jediný rozumný přístup je čekat. Asi kolega šel mi ře, promine, když řeknu, že Shell je vysoce inteligentní společnost a e, určitě už je vlastně po mnoho let lídrem a já rozhodně se budu dívat velice seriózně na všechno, jak se budou stavět v jakékoliv politice. Takže máme ještě zhruba 10 minut. Ještě e, tady máme e, otázku jednoho našeho člena, jednoho poslance. Děkuji. Nejspíš se to týká také úniku uhlíku. Eh, tady byla mm, eh, objednaná studie od Ecofis. Jednalo se o porovnání, o určité srovnání eh, rezerv, co se dá zlepšit, tedy zase různých situací zřejmě jsou tržní rezervovat, co se dá tím zlepšit. Můžete si trošku namahat mozek a říct, nám, jaký jsou rozdíly mezi těmi různými přístupy. Teď ale otevřeme diskusy pro ty, kteří jsou e, vzadu v této místnosti a pokud e, to zkrátíte na 30 vteřin, bude ještě více e, otázek a pak budou mít řečníci zhruba minutu na odpovědi. A pokud nedostanete, jako nevtěsnáte otázku, tak můžete se pak zeptat e-mailem. Máte prosím 30 vteřin. Děkuji. Děkuji, pane Děkuji, pane předsedo. Mám otázku na pana Bočka. Jsem překvapen, že je to taková e, neochota e, implementovat e, to, co bylo řečeno, a to tržní rezervu. Údaje ukazují, že chemický sektor ušetřil 28 milionů povolenek a to je další přebytek, který se přidává. Mohlo by tedy dojít o 20% nárůst emisí, kdyby kdyby toto bylo využito, tyto, eh, tyto povolenky. Děkuji. Pane Morasi, mám ten pán, neberte to špatně, ten pán bez vlasů. <laughs> You know who you are. <laughs> I'm regretting putting my hand up. Uh, <laughs> my name is Andrew Kimmel, I'm the founder of Change Partnership. Um, Já se chci zeptat na pana Dankena Myslíte si, že když budeme mít rychlé řešení pro eh, MSR, tak to mm, vyřešíme si ten balíček z roku 2013 eh, a že se nám podaří eh, vyřešit si ten problém. To bylo za 14 seřin, to je vynikající. Ještě někdo se zvednout ruku? Můžete zamávat? Pokud ne, tak předáme slovo zpátky panelistům. Začneme znovu, tentokrát zprava doleva. Paní Scott, můžete prosím začít? Sančevi, já myslím, že souhlasím. Eh, eh, příštím roce, pokud začne tato rezerva fungovat, eh, pak máme balíček roku 2030 já si nemyslím, že že by to trvalo 11 měsíců při spolurozhodování, jako při řešení balíčku na rok 2020. A když se podíváme Eh, na, na, ta, eh, na ten dosavadní postup, tak bychom se velice přibližili v roku 2020. Co se týče ocelářského průmyslu, já si myslím, že to je podobný, eh, že ti řeší podobné problémy jako elektrický sektor. Mění se podnikatelský model a u nás došlo k tomu, že jsme se snažili dostat před ty změny a být lídry v inovacích. Vynikající. Další, pan Forrester. uslyšíte pravděpodobně hromadnou podporu pro rychlou akci. Zdá se, eh, že tento koncept eh, rezervy eh, přichází najednou velice rychle, ale pro nás už to byla velice dlouhodobá záležitost, protože jsme k tomu došli analýzou. A chtěli bychom se zaměřit na tu následující významnou věc, do které eh, by měly být zašleno, co se týká toho balíčku do roku 2030. Měli bychom tedy využít ten hnací moment, který je zde. Eh, ten směr, který eh, udal paní Juncker panu Kanětemu, je, že hned na začátku mandátu by měla předložen ten balíček do roku 2030. A, e, ano, e, MSR je důležité, tato rezerva je důležitá, ale je to jen jeden z kroků. E, není to jediný krok, kterého zapotřebí pro vyřešení ETS. Samozřejmě důležitý je balíček do roku 2030. Bylo by velice škodlivé pro důvěryhodnost Evropské instituce v rámci Evropy a také pro jistotu na trhu a včetně energetické účinnosti efektivity a také pro naši reputaci mezinárodní scéně, kdyby Eh, kdyby eh, pomalu docházelo k těmto potřebným legislativním změnám. Na závěr pan Boček. ETS je systém, který má dosáhnout dohodnutého snížení emisí podle cíle, tak jak byl stanoven, za nejnižších eh, výdajů. Eh, pokud se eh, nezmění tento názor na rezervu, tak se nám podaří dosáhnout, dosáhnout výsledku za určitého nákladu, což je skutečně systémová změna. Takže se podívejte na to, zda je to skutečně to, co si přejete. Když odpovím na předchozí otázky, energeticky intenzivní průmysl Eh, se, to nejsou v podnikání o eh, eh, emisní povolenky. My máme připravovat věci pro naše zákazníky. v některých případech a v některých sektorech dochází k tomu, že tyto, to, to, to, tyto povolenky mají vyšší objem, než kolik je vyžadováno. A to je velice smutná skutečnost. To jsme si nepřáli. Od samého začátku jsme žádali o flexibilní udělování povolenek. My jsme věděli, že tohle to přijde e, buď v krizi, kdy, že dojde k tomuto nadbytku, a nebo pokud dojde k prudkému rozvoji, tak bude nedostatek povolenek. A právě proto se tímto problémem musíme zabývat, proto potřebujeme flexibilitu za předpokladu, že ti, eh, kdo jsou skutečně eh, na špici, budou mít všechno, co potřebují a že zde bude dostatečné množství těch eh, povolenek zadarmo. A ať už se to jmenuje jakkoliv tato rezerva, pokud ji můžeme využít, pro na, v nástroj mm, eh, pro povolenky zadarmo, tak to bude velice užitečné. Já bych chtěla poděkovat vám, pane Bočku, a, a také všem dalším členům tohoto panelu za jejich příspěvky v dnešním odpolední. Jsem si jist, že tato diskuze bude nadále pokračovat. Jsem velice rád, že jsme zde se sešli a nyní předám slovo zpátky kolegovi. Můžete prosím, vážení eh, panelisté, si opět přesednout. Thanks very much, uh, Ian. Thank... Děkuji, Ajene, děkuji panelistům. Závěr, posledních deset minut. Takže nám tady eh, slíbil zástupce komise, že přijde tady skutečně. Eh, eh, pane Zabeke, Eh, doufám, že první zasedání komise šlo. Dobře, eh, pan Dalbeke je generální tajemník DG Climate Evropské komise a řekne nám několik slov z hlediska komise. Eh, děkuji vám. Jsem velice rád, že zde mohu být a také srdečně děkuji za to, že jste uspořádali tento seminář, který je velice důležitý, aby prohloubil naše pochopení, o co tady jde a já myslím, že e, se vám to tady podařilo, jak jsem slyšel z té části, po kterou jsem zde byl přítomen. MSR to je nový instrument a e, před necelými deseti dny jste vlastně slyšeli od šéfů vlád, e, že plně podporují ETS jakožto hlavní klíčový instrument pro naši emisní politiku který bude fungovat přinejmenším do roku 2030 a že půjde tady o stabilizaci trhu, eh, tohoto trhu, tak jak to navrhuje komise. Já se domnívám, že eh, tím je tedy objasněna důležitost eh, této dnešní debaty. Já bych chtěl eh, tady zmínit pět bodů k tomu, co jsme si dnes vyslechli. Za prvé, já vnímám, že ta debata je, ne, jenom nebyla užitečná, nejenom, že byla užitečná, ale také eh, je tady široká podpora eh, pro základní systém, systém, který bude založený na pravidlech a který se bude řídit podle nabídky. Systém, který nebude přímo zasahovat do cen a samozřejmě eh, taková ta nabídka eh, se řídí řadou parametrů. No a my eh, chceme mít tedy na jedné straně kteří jsou pro ambicioznější řízení těch parametrů, jiní jsou zdrženlivější. Eh, komise eh, se asi bude snažit být někde uprostřed zřejmě a budeme se řídit také podle posudku dopadů. Druhý bod. Chtěl bych zopakovat to, co právě zaznělo, a sice, že harmonogram podle kterého eh, vy jako spolulegislátor jste schopni eh, dotáhnout věci do konce, je skutečně mimořádně důležitý. Má to důležité důvody. Eh, proč? Protože mm, nástroj, který dostatečně nefunguje, je zbytečný. My potřebujeme mít dostatečně výkonný nástroj, poněvadž jen ten může zavést na trh důvěru, stabilitu, Eh, může vysílat ty správné signály směrem k investorům a, jak řekl zde na tomto místě eh, předseda Juncker, on chce investovat 300 miliard eur a eh, ten balíček by se měl objevit na stole velmi brzy. To jsou investice, které se objeví v oblastech, o níž právě hovoříme. Samozřejmě energetika, investice do energetiky, doprava, čili ten 300 miliardový balíček musí být velice eh, pečlivě řízen a rozdělen. A čím dříve z tohoto hlediska bude finalizován systém MSR, tím lépe my také na základě rozhodnutí Evropské rady dopracováváme svůj návrh a já musím říct, že eh, tato práce a vaše práce nám velice pomáhá k tomu, abychom postupovali v naší práci vpřed. Čili váš harmonogram bude velice důležitý a eh, tato debata by měla pomoci spolulegislativcům, aby se pustili do závěrečné fáze Třetí prvek, carbon leakage. My jsme si tady vyslechli debatu argumentu pro a proti a já bych chtěl eh, velice jasně potrhnout to, co říkají šéfové vlád. Máme tady odstavec, ze kterého je jeden hlavní signál. A sice, že eh, bez Eh, ustanovení o carbon leakage eh, by tady byla větší nejistota. My víme, že tato opatření by se měla zavést hned a postupně utlumit do roku 2007. A eh, rada říká, že systém alokací zdarma, alokací polenek zdarma, bude zachován bude se trošku měnit, ale v zásadě jeho existence bude pokračovat. A já myslím, že to je velice důležitá součást konstrukce, kterou komise určitě zapracuje do svého návrhu nového systému ETS po e, přijetí balíčku e, o, do roku 2030. Čtvrtá poznámka. A to je co vzájemné vztahy mezi ETS a dalšími eh, politikami, jako je účinnost, energetická účinnost eh, a eh, čistá energie. Eh, nedá se říct, že by jeden eh, nástroj eh, byl důležitější než jiný. Já si myslím, že tím, že přijmeme MSR, bude tato debata definitivně skončena, což vítám, protože často jsme měli různé interpretace toho, co jsme vlastně doopravdy chtěli ať už ze strany jiných oddělení komise nebo rady a tak dále. Jestliže budeme mít fungující MSR, budeme moci využívat synergii Jádrem těchto synergií je to, že systém se odvíjí od nabídky a tím, že do toho budeme zasahovat, eh, já nevím, eh, tím, že se bude zvyšovat energetická účinnost, eh, více obnovitelných zdrojů a tak dále, to všechno bude možno reflektovat. A myslím, že to je velice důležité pro ty politiky, které máme na stole. A já si myslím, že to bude velká úleva že tato debata skutečně bude definitivně za námi. No a poslední poznámka. E, to je debata o urychlení začátku systému MSR. E, komise navrhuje rok 2021 a má na to spoustu dobrých důvodů. E, v době, kdy jsme tento návrh připravovali, probíhala velice Eh, velice energická debata o backloadingu, ale eh, jestliže bude skutečně většinové přesvědčení, že je třeba to zavést dříve, eh, my budeme jedině pro. A sice je to proto, že jede důsledkem bude stabilizace trhu, větší důvěra trhu a e, vypočítatelnost e, v podobě vyšší stability cen. E, čili na urychlení zavedení MSR pohlížíme velice pozitivně. A tím bych rád zakončil svá slova konstatuji ještě jednou, že ta debata byla velmi užitečná, eh, že všechny klíčové prvky byly společně na jednom stole a jsme velice eh, rádi, že se bude tedy eh, pracovat dále. Víme tedy, že v radě už to pokročilo a teď víme, že výbory ITRE a NV nejenom tedy k tomu budou přistupovat velmi odpovědně, ale možná budou moci zohlednit už i některé dosažené kompromisy, což by vlastně pomohlo eh, v různých fázích, v trialozích a tak dále. Čím eh, více práce se odvede ve spolupráci různých výborů tohoto parlamentu, tím rychleji budeme moci my v komisi postupovat vpřed. Eh, předpokládáme že eh, my opravdu eh, postup, postoupíme dříve a opravdu vítáme rychle, rychlou finalizaci eh, tohoto legislativního procesu. Děkuji vám a přeji vám mnoho úspěchů. Děkuji vám. Já předpokládám, že se velice brzy opět setkáme. Takže eh, dvě minuty na finální poznámky. Já myslím, že eh, všichni se shodujeme na tom, že systém ETS potřebuje strukturální reformu, potřebuje fungovat plynuleji, kontinuálněji, eh, s menšími výkyvy. To jsou v podstatě obecně známé požadavky je třeba dovyřešit ještě posledních pár zbývajících otázek Ehm, jde také o zhodina eh, termínu, kdy má vstoupit v platnost MSR, eh, dále ty eh, povolenky zdarma. Samozřejmě, že carbon leakage není přímo v rozsahu působnosti této nové legislativy, ale samozřejmě to vše úzce souvisí. No a Eh, pak jsou ještě ty prahové parametry MSR. Eh, na tom zatím konsensus eh, zcela není, ale budeme zde pokračovat v intenzivní vyjednávání v příštích týdnech a měsících a doufáme, že můžeme být optimističtí, že tedy brzy dospějeme k vyvaženému kompromisu. A možná ještě ke kalendáři pro náš parlament. My zde v parlamentu budeme chtít urychlit činnosti. První výměna názoru ve výboru Envy proběhne 3. prosince pozměňovací návrhy pak a, již 11. prosince. Ve výboru ITRE se o tomto bude debatovat už 17. listopadu a hlasovat 24. a my budeme hlasovat eh, 23. a 24. února. Děkuji vám, děkuji vám všem, děkuji především přátelům se stáleho zastoupení Italské republiky. My jsme v posledních týdnech spolupracovali velmi úzce a tak tomu bude i do budoucna, poněvadž za italského předsednictví rada urazila velký kus cesty. Eh, děkujeme za to. Od eh, ledna převezme žezlo Lotyšsko a eh, těšíme se na spolupráci s lotyšským předsednictvím. Děkuji všem řečníkům, všem panelistům, děkuji Matyasi Gretemu a Jenu Danknovi, děkuji politickému oddělení EP, děkuji sekretariátu za to, že tady s námi byl a spolupořádal tuto schůzi a děkuji také srdečně eh, našim eh, tlumočníkům, kteří odvedli skvělou práci. Děkuji vám a přeji vám příjemný večer.